Proto bylo zapotřebí, mm, proto bude zapotřebí vysvětlení a doufám, že to budu moci přednést co možná nejméně komplikovaně. Po zahájení hlasování se na obrázku, na vaší obrazcovce objeví následující údaje. Za prvé předmět hlasování, oč se jedná, volba místo předsedů. Poté se tam objeví seznam kandidátek a kandidátů a uvidíte počet volných křesel. To znamená, že tam budou eh, uvedeny devět, eh, že tam bude uvedeno těch devět kandidátů a devět kandidátek, ale je jenom osm míst k obsazení. jméno kolegy či kolegyně, kterého či kterou chcete zvolit, můžete označit a sice takovým způsobem, že pod obrazovkou stlačíte pravé tlačítko. Pod obrazovkou máte pravé tlačítko, zmačknete-li na něm, tak se zviditelní jméno kandidáta, kterého volíte. Chcete-li toho kandidáta či tu kandidátku zvolit, tak zmačknete tlačítko plus, což je levé tlačítko. Opakuji, označení toho či té, kterého chcete volit, Eh, zabezpečíte stlačením pravého tlačítka. Volba samotná tím, že zmáčknete tlačítko plus na hlasovacím zařízení. Pak se objeví modrá kontrolka. modrá kontrolka, protože to jsou tajné volby a nikdo nevidí, jak jste hlasovali. Pakliže se rozsvítí tato modrá kontrolka, před jménem se objeví hvězdička. To znamená, pakliže jste někoho zvolili, u jeho jména se objeví hvězdička a tím pádem je tato volba skončena. Aby zůstalo hlasování tajné a nikdo neviděl, koho jste zvolili a budete-li chtít ještě jednou jít nahoru či dolů ve vašem seznamu, můžete to učinit takzvaným kurzorem. To znamená, můžete na vašem tlačítko, na tlačítku jet kurzorem, čili můžete si je rozsvítit tím pravým tlačítkem, ty jednotlivé kandidáty, a můžete tam popojíždět nahoru a dolů až zvolíte, objeví se tedy tato hvězdička u toho, kterého kandidáta a volby jsou tím pádem ukončeny. Než ukončím volební postup, můžete tedy eh, to klidně i měnit. Teprve až ukončím volby, nesmíte již tlačit, stlačit tlačítko plus anebo chtít anulovat volby. Uděláme si nejprve zkušební volby. Abychom viděli, zda všechny kolegyně a všichni kolegové se seznámili správně s postupem. Táži se tedy znovu techniky, jestli jsem všechno přesně vysvětlil. Vysvětlil jsem všechno přesně. Ještě řekněte, kde je ten kurzor, s kterým je možné pohybovat nahoru a dolů. OK. Ich sehe... Dobrá. Vidím, že víme tedy, jak to funguje. Teď tedy, dámy a pánové, se objeví jména eh, pěvců a pěvkyň. Objeví se tady nahoře a na vaší obrazovce. Uděláme zkušební hlasování eh, se jmény pěvců a pěvkyň. singer selection. So, Musíme ještě počekat, eh, počkat, než dorazí umělkyně a umělci. Myslím si, že jsou ještě ve zkušební místnosti. Herr Pavarotti nicht, ne? Pa, pan Pavarotti ne. Um Prosím pěkně, ještě okamžik strpení. Football players, yeah. Jste tam chtěl mít raději fotbalové hráče? Mm-hmm. We could also take former prime ministers also. Mohli bychom vyzkoušet i bývalé předsedy vlády. Prosím pěkně, pane Lambert. Pane předsedo, já nevím, zdá se, že to zkušební hlasování nefunguje, nebo to je e, vaše nová koncepce, že my nesmíme vědět, pro koho, že to hlasujeme? Stále ještě čekám, počkám ještě pět minut, je milý, to skutečně nevím, proč tady technika nefunguje. Eh, prosím vás o chvilku strpení. So. Monsieur Lambert, euh, qui proposez-vous pour le groupe vert? A koho navrhujete za zelené, pane uh, Lambert? Pana Carrerase? Dobře. Takže začneme ještě jednou. Also, ich erkläre jetzt den Wahlgang für... Uh... Já teď zahajuji uh, hlasování za zahájené. Okay. Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Milé kolegyně, milí kolegové, hlasujte. Je odhlasováno. Je vám jasné, jakým způsobem se má hlasovat? Je zde někdo, kdo by měl dotaz k technice hlasování? Ptám se ještě jednou. Všich, všechny kolegyně, všichni kolegové jsou obeznámeni s technikou. Hm, všechny kolegyně, všichni kolegové hlasovali. Takže nyní končím eh, hlasování. So, also abgegeben. Takže odevzdaných hlasů 694, platné hlasy 673, 21 hlasů ne, ne, neplatné absolutní většinou 337. Není zvolen žádný pěvec, žádná pěvkyně. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se nyní k elektronickému hlasování. Ještě jednou přečtu jména kolegyň a kolegů. In der alphabetischen Reihenfolge müssen v abecedním sledu musíme hlasovat. Kretu, Czarnecki, Guillaume, Lambsdorff, Lunacek, Papadimoulis, Rehn und Sassoli. Toto volební kolo je zahájeno. Ich hoffe jedenfalls, dass ich ihn eröffnen kann. Alespoň doufám, že mohu to volební kolo zahájit. Všechny kolegyně, všichni kolegové hlasovali. Prosím, pan Hartung. Vážený pane předsedo, krátká otázka byly nejasnosti, když máme na seznamu osm eh, členů, tak alespoň pět jich musí být voleno? Ne. Volíte jednoho, ale na nejvýš můžete odepsat osm hlasů. Také nemusíte volit nikoho, to je zcela ponecháno na vás, ale na nejvýš můžete odepsat osm hlasů. Ale pouze tady máme osm členů, kteří mají být zvoleni. Musíme to ještě jednou vyjasnit. Máme devět kandidátů a kandidátek, ale pouze osm míst, osm křesel, proto devět není platné. Zeptám se ještě zcela opatrně. Máme tady kolegyně a kolegy, kteří ještě jsou zaměstnáni volbou. Zdá se, že tomu tak není. Tak se ptám nyní, oficiálně. Všechny kolegyně a všichni kolegové hlasovali, volili. Opakuji otázku. Všechny kolegyně a všichni kolegové volili. Tak je toto kolo voleb uzavřeno. abgegebene Stimmen Odevzdané hlasy 704, platné 691 hlas, neplatné 13 hlasů, kvalifikovaná většina 364, paní Kretu 406, pan Guillaume 406, pan Sassoni 300. 93, pan Ren 493 zvolen, pan Lambsdorp 264 nezvolen, paní Lonáček 294 není zvolena, pan Lanecký není zvolen, pan Padimulis 220 není zvolen, pan Castaldo 115 není zvolen. Potřebujeme ještě jedno kolo voleb. Ptám se nejdříve zvolených. Nejdříve se ptám zvolených, zda všichni přijímají volbu nebo někdo nechce přijmout volbu. Takže všichni jsou zvoleni. Nyní stejným postupem budeme pokračovat třetím kolem voleb. Upozorňuji na to, že ve třetím kole voleb upozorňuji na to, budeme, stačí jedno, prostá většina. Pan Luka, prosím. Pane předsedo, prosím, můžete to vysvětlit, jak je to možné, že